mě také eh, uvedla ostatní politické skupiny. Eh, já se domnívám, že jste dobře eh, pracovala, ale přesto Pan řečník je přerušován. Promiňte, že vám odpovím tím, že jsem velmi proporcionálně dala slovo jednotlivým politickým skupinám i čas. Uzavírám tuto rozpravu. Děkuji paní ministrině, děkuji pane komisaři. Byl předložen návrh rezoluce. Budeme hlasovat zítra v 11.30. Nyní prohlášení Rady a komise o o zprávu o pokroku Turecka za rok 2012. Paní Brighton, eh, máte opět slovo, ale nevíme, zda Turecko přistoupí k EU do konce eh, vašeho předsednictví. Prosím, abyste zahájila tuto rozpravu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jménem Rady bych chtěla upřímně poděkovat parlamentu za jeho práci v této věci, především paní zpravodajce, paní Olmen Reuten. Vaše, vaše usnesení zdůrazňuje celou řadu důležitých otázek a zároveň přichází ve velmi důležitém okamžiku ve vztazích mezi Evropskou unii a Tureckem. Turecko je jak kandidátskou zemí, tak důležitým partnerem Evropské unie. Turecké hospodářství přispívá k prosperitě evropského kontinentu. Eh, turecká aktivní zahraniční politika má rostoucí význam v regionu a intenzivní politický dialog mezi Evropskou unii a Tureckem je také velmi důležité, důležitý. Široká škála oblastí, ve kterých spolupracujeme, ukazuje, do jaké míry sdílíme společné hodnoty. Nicméně náš vzájemný vztah zatím nevyužívá svého potenciálu. Je potřeba, abychom pokročili v přístupových jednáních a proto je velmi povzbudivé, že do přístupových jednání byl vznesen nový e, vítr. Eh, tím, že se během příštích měsíců snad otevře kapitola regionální politika. Doufáme, že to ještě bude za irského předsednictví. My budeme činit všechno, co bude v našich celách, abychom eh, v jednáních pokročili, ale samozřejmě, že to bude vyžadovat i úsilí na turecké straně. Jsme velmi povzbuzeni spoluprací, ke které doposud došlo. Pozitivní agenda eh, sehrála důležitou roli v našich vzájemných stazích, je ale jasné, že pozitivní agenda je pouze doplňkem nejednání, nemůže je nahradit. Ústavní reformy jsou klíčem k pokroku. Jak je eh, jasně řečeno ve vašem usnesení, rada povzbuzuje Turecko v jeho snaze o vytvoření nové ústavy a chválí ho za to, že ústava je přijímána v rámci širokého demokratického procesu. A mělo by to vytvořit rámec pro další pozitivní vývoj, především pokud jde o kurdskou otázku. Pokud jde o kurdskou otázku, tak jsme eh, potěšeni dosavadním vývojem, eh, především mírovým procesem z Imrali, eh, nicméně proces je stále ještě v citlivé fázi. Skutečnost, že Abdullah Očalan vyzval PKK, aby složila eh, zbraně a stáhla se za turecké eh, hranice a také pozitivní reakce na tuto výzvu, to všechno je velmi optimistické a my to vítáme. Práce na nové ústavě musí eh, pokračovat, musí být i nadále komplexní a inkluzivní. Její pr- provádění v souladu s evropskými standardy je zásadní pro další pokrok Turecka. Ústavní reformy ovšem nejsou jedinou prioritní oblastí. Jsou tu i další oblasti, například e, jmenování ombudsmana a Národní agentury nebo instituce pro lidská práva. Pokroku bylo dosaženo také v oblasti lidských práv, rovnosti pohlaví, e, byl přijat třetí soudní e, reformní balíček. Nicméně eh, musíme na druhé straně přiznat, že je potřeba pracovat eh, se, se stejnou stahou i nadále. Vyzýváme Turecko, aby i nadále zlepšovalo situaci v oblasti základních práv a svobod. Eh, máme závažné pochybnosti, pokud jde o svobodu vyjadřování. Je tu celá řada právních případů vedených proti spisovatelům, novinářům, akademikům a zastáncům lidských práv. Jsou souzeni za to, že eh, vyjadřují svoje eh, názory. Závažným problémem zůstává také široké uplatňování legislativy v oblasti terorismu a organizovaného zločinu a je velmi důležité, aby byla zajištěna nezávislost, nestranost a účinnost soudnictví. Tyto otázky musíme řešit, nebo Turecko je musí řešit, a to ne pouze prostřednictvím legislativy, ale také tím, jak bude legislativa eh, prováděna. Jsou tu další důležité oblasti, kde má Turecko rezervy, například svoboda vyznání, majetková práva, práva odborů, ehm, práva menšin, práva žen a dětí, eh, zákony proti diskriminaci, rovnosti pohlaví, zákony o rovnosti pohlaví, boj proti eh, mučení. Jedna otázka zůstává nevyřešena a zastínuje vztahy mezi Tureckem a Evropskou unii. Velmi litujeme toho, že navzdory našim opakovaným výzvám eh, Turecko i nadále odmítá dostát svým závazkům, pokud jde o dodatečný protokol k asociační dohodě, k dohodě o přidružení. Naše pozice je zcela jasně dána a je známa. Evropská unie bude v takovém případě trvat na svých opatření z roku 2006 a ta samozřejmě zastíní celkový pokrok v přístupových jednáních. Nicméně očekáváme, že Turecko učiní pokrok, pokud jde o normalizaci jeho vztahu se Kyperskou republikou a že tak učiní bez prodlení. Ráda bych dodala, že Rada lituje toho, že Turecko zmrazilo své vztahy eh, s předsednictvím během druhé poloviny loňského roku. Eh, litujeme toho, že turecká pozice nebyla v souladu s pozicí Evropskou unii, Evropské unie na mezinárodních fórech. Eh, předsednictví je klíčovou součástí institucionálního systému a takto by mělo být respektováno. Ráda bych zdůraznila význam, který přisuzujeme dobrým sousedským vztahům. Je to jeden ze základních požadavků pro měření pokroku Turecka na cestě do EU. Ráda bych na závěr zdůraznila jeden další důležitý aspekt eh, bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a Tureckem eh, vízovou liberalizaci. Eh, je velmi povzbudivé, že Rada rozhodla, že vyzve komisi, aby přijala kroky nutné ke zjednodušení vízového styku. Rada podporuje dialog o vízech, mobilitě a migraci mezi komisí a Tureckem. Zároveň je podstatné, aby eh, dohoda o zpětném převzetí vyjednaná mezi Evropskou unií a Tureckem byla podepsána, uzavřena a následně také účinným způsobem prováděna. Velmi vám děkuji za pozornost. La parole est maintenant à monsieur Fule. Děkuji, slovo má pan File. Paní eh, předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Rád bych hned na úvod poděkoval paní Omen Reuten, zpravodajce, za vynikající kvalitu zprávy, o níž dnes diskutujeme. Nedávný vývoj ve vztazích mezi Evropskou unii a Turecku, Tureckem nám dávají důvod k optimismu. Především eh, v, listu, v prosinci rada hovořila o novém hnacím momentu ve vyjednávání o přistoupení. A máme důvěru v to, že se nám podaří otevřít vyjednávací kapitoly znovu v roce 2013 za druhé. Daří se nám dosahovat pokroku eh, ohledně spolupráce ve vízové politice a migraci, jak už se o tom hovořilo. A máme v důvěru v to, že se nám podaří zahájit eh, vízový dialog s Tureckem a získat podpis pro readmisní dohodu mezi Tureckem a Evropskou unii. Před dvěma týdny turecký parlament přijal zákon o cizincích a, mezinárodní ochraně. Jakmile bude správně implementován, tak tento zákon bude řešit i některá důležitá témata týkající se e, cestovní mapy k e, vízovému režimu. Ehm, za třetí, dialog o otázkách zahraniční politiky mezi Evropskou unii a Tureckem byl posílen a doufám, že to povede e, k širšímu přiblížení se pozici Evropské unie. Oceňujeme aktivní a trvalou úlohu Turecka eh, ohledně Sýrie a jejich zásadní humanitární úlohu eh, v řízení a správě eh, přílivu syrských uprchlíků, protože v Turecku nyní je 190 tisíc registrovaných uprchlíků dochází k dalšímu zbližování mezi Tureckem a Izraelem a to je také dobré. E, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, také bych rád zdůraznil e, další nedávný vývoj v Turecku. Došlo k mm, vytvoření návrhu nové ústavy, do kritického bodu a e, Prozatím můžeme říci, že tento proces má naši plnou podporu. Tato odvážná iniciativa eh, spočívající eh, v tom, aby konečně došlo k míru na jihovýchodu země, je eh, slibnou příležitostí k ukončení terorismu a k vydláždění cesty k celkovému vyřešení kurdské otázky. Čtvrtý eh, eh, balíček soudní reform přijatý tureckým parlamentem v posledním týdnu je významným vývojem v, ohled, v ohledu respektování základních práv Turecku. Zůstávají tu ještě opatření v turecké eh, legislativě, které v nás zbuzují určité obavy. Konkrétně ohledně svobody projevu, a svobody zhromažďování či združování. A to je zapotřebí ještě dořešit také vidím, že zbývá eh, vyřešit tyto body a to je možné eh, začlenit do eh, následujícího plánu Eh, akčního plánu pro lidská práva, který doufám, že bude brzy dokončen. Ohledně kyperského tématu eh, komise se těší na znovu zahájení plného vyjednávání, k němuž má dojít co možná nejdříve s cílem dosáhnout rychlého závěru v těchto eh, jednáních. Třeba, že chápeme, že bezprostřední prioritou Eh, kyperské administrativy eh, jsou eh, jiná témata. Neměla, neměla by zde být žádná tabu v hledání komplexního řešení kyperských témat. Doufám, že celkově pozitivní prostředí, o kterém jsem hovořil, se začíná proměňovat v příležitost, která bude prospívat jak řecko-kyperskému, tak turecko-kyperskému společenství a že se podaří rozvít plně ekonomický potenciál celého ostrova, včetně energetiky a prospět to také e, obchodu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane File. A nyní předám slovo paní Omen Roy, Reuten k tomuto tématu. Prosím, máte na tři minuty slovo. Ja, mevrouw de voorzitter, geachte collega's. Er is nooit een... Paní předsedkyně, vážení kolegové, a když hovoříme o e, vztazích mezi Evropskou unii a Tureckem, tak to nikdy není nuda, protože od minula se toho mnoho stalo. Minulý týden jsme zažili čtvrtý reformní balíček e, soudnictví, přijal ho turecký parlament a já souhlasím s panem komisařem i s paní ministrní Creighton v tom, že Eh, bychom měli Turecko za to pochválit a utvrdit je v tom, že jsou na správné cestě. Kromě toho je tu akční plán pro oblast lidských práv a ten také vedl k určitým pozitivním událostem, k pozitivním signálům. Pokud jde o zákony týkající se cizinců, tak eh, ty se také připravují vyjednávání eh, s tureckou vládou, nebo mezi tureckou vládou a panem Očelanem eh, jsou eh, konstruktivní, podporuje je turecké obyvatelstvo a já si myslím, že to je velmi dobré. Že je dobré, že se eh, jim dostává podpory ze strany občanské společnosti. Kromě toho došlo ke zlepšení vztahu mezi Tureckem a Izraelem po té, co se Izrael omluvil za nedávný vývoj. Izrael stáhl své embargo, pokud jde o kapitolu 22. Turecko za sebe řeklo, že kapitola 19 sociální politika by měla být opět otevřena a vypadá to, že je tedy, eh, že došlo ke změně jejich smýšlení a to je velmi dobré. To je tedy pozadí, na kterém dnes diskutujeme o tomto usnesení. Evropská unie, unie by se měla i nadále snažit o konstruktivní vzájemné vztahy s Tureckem. Pokud toho chceme dosáhnout, potřebujeme závazky na obou stranách. Ze strany Turecka eh, je potřeba provést reformy, nebo Turecko musí pro, provést reformy. Nedělají tak eh, kvůli nám, ale eh, je to i v jejich vlastním zájmu. Pokud chtějí být moderní, prosperující společností, musí se vydat cestou reform. A sem patří také eh, svoboda projevu, svoboda médií. Dostal jsem Eh, tři minuty, paní předsedkyně, ale patří sem i další základní svobody, práva menšin, náboženských menšin a tak dále. To znamená, že to vypadá, že turecká legislativa se ubírá správným směrem, ale jde také o eh, zaměření nebo smýšlení Vypadá to, e, že z tohoto hlediska tu jsou stále ještě rezervy a problémy. Snažila jsem se sepsat vyvážené usnesení, které dobře e, reflektuje situaci v Turecku, vítá reformy, ale tam, kde je to potřeba, e, hovoří kritickým hlasem. Já si myslím, že v tuto chvíli má Turecko dobrou šanci, protože má novou vládu, má šanci vyřešit kurdskou otázku, přistoupit k ní pozitivním, konstruktivním způsobem. Děkuji, děkuji, paní Omenreuten. Ano, Obiol, 7 minuta 30. Když se podíváme na situaci jak v Turecku, tak i v daném regionu, tak dojdeme k tomu závěru, že je nutné vyvinout větší snahy pro zlepšení vztahů EU a Turecka. Zdá se mi tedy, že zpráva, tak jak je nasměrována, a jednalo se o zprávu koncenzuální, která představuje také velikou většinu eh, v této sněmovně. Toto musí rovněž uvádět. Chtěla bych poblahopřát se pravodajce k této zprávě a v naší politické skupině máme tři priority. Nejdříve dosáhnout pozitivních vztahů s Tureckem a rozšířit je. Pozitivní agenda se všemi prvky musí pokračovat a za třetí se musíme snažit nalézt taková řešení, která jsou společná pro všechny a která nabízí možnost nalézt nalézt řešení eh, pro celý eh, region Blízkého východu, kde dochází i nadále k tragickým konfliktům. Druhou prioritou je pokročit, eh, dosáhnout toho pokroku v jednání o přistoupení a tedy zahájení jednání o nových kapitolách. Třetí priorita znamená tolik, že se musíme snažit podporovat i demokratický proces v Turecku. Nejde o vměšování, jde o to, aby byla provedena celá řada reform, legislativ, eh, také na úrovni soudů, eh, lidských práv a rovnosti mužů a žen. Jsou to někdy i e, protikladné reformy a je nutné postupovat progresivně ve všech oblastech. E, je zde také institucionální proces, e, který je velmi významný. Dále je zde také mírový proces. Po desetiletích konfliktů, které měly desetitisíce obětí a stály tisíce dolarů, je nutné být aktivní v podpoře Evropy Eh, to lidská. Eh, pan Lambsdorff, minuta 30. Děkuji. Děkuji. I letos Evropský parlament vyšle směrem k Turecku dvojznačný signál. Na jedné straně je pochválíme za reformní proces, na druhé straně budeme požadovat ještě další reformy a lepší pokrok. Já si myslím, že je na čase, aby e, Turecko jednoznačně ukázalo, že má zájem o další reformy. Je pozoruhodné, že jak vy, pane komisaři, tak vy, paní ministrině, eh, hovoříte o tom, že tu došlo k pokroku, pokud jde o ombudsmana a tak dále, ale zároveň jsou tu rezervy, pokud jde o základní práva, základní svobody, svoboda vyjadřování. Já si myslím, že to jsou zásadní věci. Jsem rád, že jste to tak jasně řekli, protože Ankara si musí uvědomit, že je to zcela zásadní. Země, která vyjednává o vstupu, není eh, nemůže eh, být Eh, na tom tak špatně, pokud jde o postavení novinářů. Ehm, novináři eh, jsou, nebo eh, chování k novinářům je v Turecku na 181. místě ze 180. Máme tu mnoho rozsudků zaměřených proti novinářům a dalším aktivitům, aktivistům. Musíme dát Turecku jasně najevo, že to nebudeme dále trpět. Kromě toho lituji toho, že v rámci ústavního procesu se nepodařilo zapojit do ústavotvorného procesu eh, Radu Evropy. Já si myslím, že eh, si musíme uvědomit, že Rada Evropy není žádná vnější velmoc, která by se vměšovala do záležitostí Turecka, ale je to instituce, která bojuje za lidská práva a já si myslím, že to, co se v Turecku v tomto ohledu stalo, není vůbec pozitivní. Eh, přesto musíme vidět šance, které tu jsou. Například turecko kurdský vztah. Eh, proces panem Čelenem. Konstruktivní role DP. Já si myslím, že je to velmi dobré, že eh, jsme dospěli na určitou křižovatku, že eh, se můžeme vydat dál. Zákony proti terorismu, ale i další základní otázky Mm, souvisí s, související s kulturním sebeurčení Kurdů musí být dále vyřešeny. Já si myslím, že eh, si to celá záležitost určitě zaslouží. Turecko se v tuto chvíli nachází na důležité křižovatce, musí představit důvěryhodnější reformy a potom bude fungovat jak pozitivní agenda, tak eh, vlastní přístupový proces. Děkuji. Děkuji, paní Flotr, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že nemáme velmi často možnost předkládat zprávu v také mimořádném politickém okamžiku eh, Turecka i celého regionu a také významného okamžiku eh, pro naše vztahy. Blahopřeji tedy paní eh, Omen Reuten k tomu, že připravila zprávu politických partnerů cílů bez toho, aby postupovala paternalisticky a bez toho, aby také zastěňovala otázky velmi významné, jako je svoboda vyjadřování, eh, situace žen a nebo ekologická situace. Já se domnívám, že tato zpráva je velmi užitečná, je mimořádná z několika důvodů. A to proto, že ve diplomatických vztazích a v politických změnách probíhají velmi významné záležitosti. Politické změny ve Francii Francii již vedly k mnoha efektům. Bylo to zrušení VETA ohledně kapitoly 22, což také umožňuje lépe diskutovat o míru a tak podpořit eh, tuto debatu také ze strany turecké vlády. Jedná se také debatu s kurdskými partnery. Více jak 40 poslanců je pro to, abychom se vyjádřili eh, proti eh, článku 23-24. Ten, kdo chce demokracii v Turecku, musí také podporovat ony silné páky, které jsou v rámci vyjednávání ohledně těchto dvou významných kapital, které se týkají základních práv, soudnictví a jeho autonomie. Toto je skutečně velmi významné. Dnes v Turecku eh, probíhá taková událost, jejíž význam jsme ještě nepochopili, a to jsou přímá jednání mezi těmi, kteří jsou ve vězení, tedy eh, panem Čalánem a panem Erdoganem. Eh, zde je tak toto jednání občanskou společností velmi silně podporováno a je to také propojeno s debatou o nové ústavě. A to proto, že otázka definice nového občanství a možnosti vzdělání v mateřském jazyce, jakož i otázka demokratizace a decentralizace v Turecku, je otázka spojená s politickým usnesením o kurdské otázce a mírovém procesu. Podpora všech evropských institucí tomuto procesu je dnes zásadní. Evropská unie zde nemůže nabídnout málo eh, svou eh, schopnost eh, podporovat politický dialog eh, ke kompromisu, který je tak nedostatečný v eh, politickém eh, tureckém prostoru. Je zde modrá karta, přijímáte ji, prosím? Je zde modrá karta, prosím, pan Darmus? Vidím, že jste byla zvolena za zelené. A když hovoříte o Turecku, tak bych rád věděl, zda se někdy zhodnotila dopad na životní prostředí pro vaši zemi tím, že 73 milionům eh, tureckým občanům bude dáno absolutní právo žít a usadit se ve Francii. Madame Floutre. Ano, neu, nechápu úplně e, otázku. E, to, co se týče znepokojení, které můžeme mít ohledně vývoju, vývoju, které je velice produktivní, a toho plánu růstu podle e, poněkud zastaralého modelu Turecka, tak můžeme říci, že to všechno, co jsme k tomu chtěli poznamenat za naši politickou skupinu, je obsaženo ve zprávě paní Omen Reuten Eh, to je tedy eh, to, co mohu nyní říci k dopadu přistoupení Turecka k Evropské unii. Samozřejmě můžeme o tom diskutovat, ale diskutujeme o tom také s našimi partnery v Turecku ohledně um, tomu uh, boje proti tomu projektu um, jaderné elektrárny. Jde o to, že Turecko má, aby mělo různá bohatství, včetně ochrany životního prostředí. Děkuji. Pokračujeme dál, jako další pan Tanok, dvě minuty. Paní předsedající, Turecko je opravdu silná země, která spojuje Evropu s Ázií prostřednictvím eh, historie i současné geopolitické reality. ECR uznává, že Turecko má svůj význam a snaží se posilovat naše partnerství a pouta s Tureckem. Turecko je demokracie, která se zaslouží bližší vztahy s EU, buduje také vztahy se střední a blízkým východem a měli bychom vřele vítat jako Evropský parlament zbližování, k němuž dochází, ke zbližování Turecka s Izraelem je velice vítanou eh, věcí, protože to může přinášet eh, mír eh, na Blízkém východu. Obě dvě strany by měly od nás mít blahopřání k tomuto vývoji za jejich úsilí. Pak je tu také příměří s mm, PKK a je zapotřebí toto všechno uznat. Pan Očlan je stále ještě ve vězení. Mnoho z nás bude ale zklamáno, že Turecko nechce spolupracovat eh, s Kyperskou republikou v loňském roce za kyperského předsednictví a eh, dosud není vyřešena otázka eh, Kypru a dosud není uznán TRNC a ankarský protokol k tomu některak nepřispěl. Ehm, potom je tu otázka salafistů v Sýrii a mm, my podporujeme to, mm, aby e, se situace vyřešila, dochází k tomu, že, že e, laické síly bojují proti, mm, proti Asadovi režimu. Potom je tu otázka křesťanů v eh, Sýrii a eh, v souvislosti s Irákem. To všechno je zapotřebí brát v úvahu s ohledem na Turecko. Ale za ECR můžeme říci, že Turecko pro nás zůstává přirozeným spojencem a důležitým partnerem v duchu spolupráce a partnerství bychom takto měli postupovat dál a pokud si to budou přát, abychom postupovali směrem k evropské integraci. Děkuji vám, pane Tanoku. Jako další minutu a půl pan Belder za EFD. Morgen. Děkuji, pane předsedo. Zítra uplyne šest let od trojité vraždy Já jsem hovořil s eh, vdovou jedné z obětí a tato žena vyjádřila eh, svoji naději, že eh, případ vraždy jejího manžela bude vyšetřen a že, že se dostojí spravedlnosti. Já bych se tedy chtěl zeptat, jestli takováto naděje existuje vzhledem k tomu, že soudní proces pokračuje velmi pomalu. Jestli by tedy Turecko nemělo postupovat transparentněji, protože je to údajně právní stát a křesťané jako náboženská menšina si eh, proto zaslouží ochranu. Rád bych se zeptal, jak to eh, s tím procesem vypadá. A další otázka se týká stejného procesu. Minulý týden právník jedné z obětí eh, nebo rodiny oběti ehm, dostal výhružný dopis hrozenému vraždou. A proto se ptám, jestli turecké orgány činí všechno, co je nutné pro to, aby tohoto advokáta, tohoto právníka chránili. Já si myslím, že musíme vyzvat turecké orgány, aby přijali účinná opatření proti takovýmto eh, praktikám. Podobné je to s židovskou komunitou. Evropské instituce musí Turecko vyzvat, aby eh, poskytly ochranu židovským autorům, spisovatelům v Turecku, kteří jsou ohroženi. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem GUE minuta a půl pan Hadži Čurčo. Vážené kolegyně a kolegové, již několika let jsem zde v Evropském parlamentu, ale mám takový dojem, že tato zpráva v principu pomalu vyjadřuje také nerovnováhu v Evropském parlamentu a nezabývá se závažnými problémy v Turecku. Ale to není úkolem Evropského parlamentu, to je úkolem evropských diplomatů a komise. Evropský Parlament nemůže pracovat tak, že bychom se snažili eh, ponechat určitou rovnováhu. Jde skutečně o velmi významný problém. Jak je vůbec možné, eh, aby tato zpráva byla správně eh, nasměrována? Čalan je ve vězení a jeho fotografie byla zveřejněna. Jak je toto vůbec možné? Turecko není schopné eh, tento velikánský problém eh, vůbec eh, vyřešit. A pokud chceme pomoci, pak musíme být také upřímní a dát určité směry, určité hlavní směry. Nesmíme pouze diskutovat také ohledně Kypru. Každý rok v této zprávě je uvedeno, že vojenské síly z Kypru musí být staženy, až pozem pozemky se musí vrátit občanům. Je to tam napsáno každý rok v takovéto zprávě. To znamená, že sami sebe obelháváme a Turecko nereaguje vůbec. Dále ohrožení lidských práv nebo také ohrožení eh, ve smyslu eh, využití eh, ložisek plynu a ropy v Kypru jinak. Vy jste se vyjádřil k tomuto tématu a pokud vám dávám slovo nyní, pak již nebudete moci hovořit na základě eh, seznamu řečníků. Chcete slovo nyní a pak eh, tedy již později vám slovo nebudu moci eh, udělit. Musíte se rozhodnout. Pane předsedo, Já nemám pocit, že když já jsem tedy nepočítal ne, s tím, že když položím otázku na základě modré karty, takže už potom nemůžu, nemohu být na eh, seznamu řečníků. Eh, jde o to, aby se mohli chopit slova všichni, kteří o to mají zájem, říká pan předsedající. Dobře, takže procedurální připomínka. Pane předsedo, já jsem se mnohokrát účastnil těchto uh, diskuzí a měl jsem možnost mnohokrát klást otázky na základě modré karty a vy jste, pane předsedo, jediný předsedající, který zastává toto pravidlo. To znamená, že pokud položíte otázku na základě modré karty, nemůžete už být na seznamu řečníků. Já si myslím, že to je vaše osobní individuální pravidlo a že tím po, uh, potlačujete diskuzi a prosím vás, abyste to zvážil. Eh, Dobře, já to tedy zvážím. Já tak činím vždycky, ale mohu se nad tím samozřejmě ještě zamyslet. Chci, aby naše rozprava skončila ve vyhrazený čas a uh, aby se dostali ke slovu všichni. Je to modrá karta, anebo je to procedurální připomínka? Je to procedurální připomínka. Já uh, chápu, že uh, chcete upřít panu Dafovi možnost hovořit na konci, ale pokud tedy má své místo na eh, řečnickém seznamu, kterému udělila jeho politická skupina, tak mu ho nemůžete vzít. Eh, vy eh, zkrátka nemůžete dle svého uvážení stahovat řečníky ze, ze seznamu řečníků. Tím můžete zničit celou dynamiku diskuze. Dobře, pane doktore Tenoku, já to respektuji, respektuji vaši, váš názor, vaši úvahu, ale já jsem v tuto chvíli předseda a pokud eh, tedy se pan Dav eh, chce k tomu vyjádřit, tak může. Nyní jsme tím tedy ztratili mnoho času a nyní tedy obdrží slovo pan Stasn. Prosím článku 49 smlouvě o, smlouvy o fungování Evropské unie je řečeno, že každý evropský stát, který uh, aplikuje příslušné principy, se může stát eh, členem Evropské unie. Eh, Evrop, Turecko není evropskou zemí a navíc neustále pod, porušuje základní principy. Ať už je to svoboda vyznání, rovnost pohlaví a tak dále. Jak chcete eh, učinit z Turecka moderní stát? Já si myslím, že eh, tomu tak není. Jsou tu jednoznačné signály, které hovoří proti tomu. Eh, jsou tu využívány texty z 11. století, které jsou vykládány jako urážka islámu. Já tedy prosím, aby komise využívala svých nástrojů a trvala na tom, že to bude mít zásadní, zásadní dopady. Jak špatná situace v Turecku musí být, než komise něco učiní? Se zemí, která nikdy nebyla evropskou, nebude evropskou a ani nechce být evropskou zemí. Turecko nepatří do Evropské unie, alespoň v tuto chvíli. A já se vás ptám, co učiníte? Využij, využijete svých eh, zbraní, které máte k dispozici? Děkuji. Děkuji. Na základě toho, co řekl pan Tanok. Eh, já jsem vás pak omylem nazval panem, nikoli paní. To sám omlouvám. A tímto končí seznam řečníků za politické skupiny a přejdeme eh, k těm poslancům, kteří hovoří eh, sami eh, za sebe. Pan Elmar Brok, dvě minuty. Pane předsedo, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Turecko je bez pochyby podstatným partnerem Evropské unie. Podstatným partnerem se kterým máme strategické zájmy oboustranně stílené. A je důležité, abychom pokračovali ve vývoji eh, Turecka a naznačili, že Turecko je v transatlantickém táboře. A stačí, když se podíváme na mapu, eh, pak eh, pochopíme, proč je v zájmu Evropy, aby Turecko eh, zajistilo svůj vývoj trvalé a zde jsme také byli úspěšní. Domnívám se rovněž, že Turecko je stabilizačním, stabilizační kotvou v tomto regionu. Také kvůli vstupu vztahům, eh, které se zlepšují s Izraelem. Toto bychom měli pozbuzovat, aby takováto kotva byla skutečně stabilní. Chtěl bych pouze říci, že existuje celá řada eh, prostorů, kde máme společné zájmy. Doprava, energetika, to je významné eh, pro Turecko i Evropskou unii. A zde bychom se měli soustředit na vyjednávání s příslušnými balíčky. A to nezávisle na tom, zda členství bude ukončeno nebo eh, nebude ukončeno. Já se také domnívám, eh, že Eh, vidíme eh, mnohé pokroky v právním systému, ve svobodě vyjadřování, vyznání, ve svobodě menšin. Eh, ve druhé větě se však vždy říká, že ten průlom ještě není dostačující a to je rozhodující. Otázka svobody vyjadřování, vyznání, otázka onoho pianisty a také právní postavení menšin jsou věci, kde eh, máme určité přísliby, ale chtěl bych poprosit vás, pane komisaři, abyste eh, tyto otázky stále podporoval a vyjadřoval, že Turecko musí vědět, že existují určité podmínky, které v rámci vyjednávání o přístupu eh, k EU jsou nezbytné. Doufám, že toto také bude pochopeno. Děkuji vám. Děkuji, Elmare. A nyní dvě a půl minuty, pan Rouček. Děkuji vám, paní komisařko, kolegové. Myslím, že tato zpráva přichází ve významný čas. Oproti minulým létům je tu příležitost ke skutečnému průlomu ve vztazích mezi EU a Tureckem. Celá řada důležitých a pozitivních prvků se nyní ocitá na svém místě. Za prvé, Vyjednávání o přistoupení je konečně odblokováno po více než dvou letech, kdy nedošlo k žádnému pohybu. Máme tu kapitolu otevřenou regionální politice a ví, více kapitol podle mne by mohlo být otevřeno co možná nejdříve. A za druhé si myslím, že pozitivní program komise nese své plody. Za prvé je to jasný pokrok k readmisní dohodě, k cestě k liberalizaci vízového režimu. Za druhé, jedná se eh, o dosažitelnost eh, vyřešení eh, kurských, kurdských témat. Jedná se o něco, co nejen pozitivně ovlivní historii Turecka, ale i přístupový proces a také bezpečnost v daném regionu. Zejména s ohledem na Sýrii. Mnohé nepochybně ještě zbývá vykonat. Kromě jiného a hlavně je zde příležitost vytvořit novou demokratickou ústavu. Tento proces bude mít zásadní význam. Demokratická budoucnost Turecka a její, jeho místo eh, v Evropě, to je další téma. A nová ústava může posílit základy demokracie a také inkluzivitu a bez a sekulární stát v Turecku. Myslím, že EU by také mělo plnit své závazky. Někdy hovoříme o kapitolách 23 a 24, o právním státu, o e, soudnictví. Já bych si přála, aby tyto kapitoly byly otevřeny. Hovoříme také o energetice. To je další zásadní bod, jak pro Turecko, tak především pro Evropskou unii. Proto se domnívám, že bychom měli učinit vše, abychom mohli otevřít i tyto kapitoly. A samozřejmě jsou tu ještě eh, témata, eh, ve kterých by ještě měly posílena spolupráce, strategické oblasti, bezpečnost. Podívejme se na to, co se děje se Sýrií, s Blízkým východem. Turecko je klíčovým partnerem a je tedy v zájmu jak Turecka, tak EU spolupracovat. Proto bych rád viděl užší spolupráci například eh, s tureckým ministerstvem zahraničí. Děkuji. Minutu a půl. Pan Andrew Duff. Myslím, že pokud kurdský problém má být skutečně vyřešen, musí být spojen, jeho řešení musí být spojeno s ústavní reformou super centralizovaného tureckého státu. To znamená přenos pravomocí z Ankary směrem k místním a regionálním samozprávám, včetně voleb, eh, voleb představitelů provincií. Je zapotřebí, abychom zblízka sledovali tento proces decentralizace. Měli bychom se tázat, zda je skutečně kompatibilní se zjevnou snahou pana Erdogana transformovat Turecko do eh, prezidentského státního systému. je tu ehm, dohoda o tom, že by ehm, mělo vést k, ke smírčímu řešení ohledně eh, ústavy. Eh, máme zde známky narůstajících autokratických tendencí, které ohrožují tento tuto eh, delikátní eh, reformní eh, činnost zaměřenou na reformu ústavy. Pan Demesmekr. Dank u wel, voorzitter. Wel eens te meer blijkt uit dit debat de, dat de oplossing. Pane předsedo, ještě jednou tedy slyšíme, že je nutné vyřešit veliký problém eh, Evropské unie ve vztahu eh, k Turecku, ale tyto problémy jsou v rukou Turecka. Eh, zde bylo také řečeno, že Ankara se snaží jednostranně stanovovat podmínky pro mírová jednání s Kurdy. Měli bychom dát pozor na to, aby to to neprobíhalo eh, tímto způsobem. Je nutné eh, vysvětlovat tento mírový proces v celé zemi. Dále také eh, proces KCK. Zde proběhlo celá řada procesů s novináři. My zdůrazňujeme také politický trvalý proces a vyjednávání se všemi politickými stranami, které se týkají tedy které pracují v oblasti eh, kurdské. Eh, měli bychom prosazovat hlavně základní práva Kurdů, eh, práva na jazyk, kulturu, tak, aby svoboda vyjadřování, schromažďování byla zajištěna pro 15 milionů Kurdů. Děkuji. Já bych chtěl poprosit všechny, aby hovořili tak, aby se dalo také tlumočit. Kabiny mě na to upozornili. Nyní pan Zahradil. No with... Já si myslím, že je nepochybné, že máme co dočinění s jiným Tureckem, než jaké bylo Turecko před deseti lety. Turecko se během této doby proměnilo v regionální velmoc v jakémkoliv možném smyslu. Dnes dopoledne jsme vedli velmi živou diskuzi o situaci na Kypru a pan Kon Bendit ze, skupiny Zelených uh, hovořil o tom, uh, a já s ním souhlasím, že máme časově omezenou příležitost, že tedy můžeme pokročit vpřed a překonat rozdělení Kyperského ostrova. Já si myslím, že pan Kon Bendit měl pravdu. Skutečné snahy eh, založené na dobrých, dobré vůli eh, jsou potřeba z obou stran a to bude mít také ekonomický dopad, naroste objem turismu a také je v této souvislosti možné zmínit dobývání zemního plynu a e, ropy. Já si myslím, že tady můžeme využít e, nového statusu e, Turecka, co by regionální velmoci, a vyzvat ho, aby nám pomohlo při řešení problému Kypru. Evropská unie je dobrá v tom, že každou krizi promění v šanci. E, to víme velmi dobře. To znamená, že tady je skutečně dobrý důvod, proč to podporovat. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu promluví pan Zala Frakos. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál paní zpravodajce Omen Reuten k její zprávě, protože zpráva je velmi vyvážená a faktická a já si myslím, že ta zpráva by takřka mohla být schválena bez pozměňovacích návrhů, protože to je dobré pokračování předchozích zpráv na toto téma. V podstatě je to tak, že se zmiňuje pouze to nejdůležitější. Nicméně Turecko je tedy eh, na cestě ke splnění ekonomických kritérií. Eh, v tomto ohledu je na dobré cestě, nicméně jsou to rezervy. Pokud jde o politická kritéria, například politiku sousedství Turecko eh, se neustále protiví angarskému protokolu, porušuje angarský protokol a neplní požadavky, pokud jde o Kypr. Já si myslím, že aktivity ze strany Evropské unie, příslušné kroky musíme posílit, tak abychom eh, vyzvali Turecko, aby dodržovalo základní práva a svobody. Musíme Turecko upozornit na to, že nenaplňuje svoje povinnosti, pokud jde o vyřešení eh, stávajících problémů spjatých s reformou eh, ústavy. Jsou tu ale i pozitivní věci, například kurdská otázka, protože tady byl konečně zahájen dialog, anebo je možno pozitivně zmínit reformy, které byly v Turecku zahájeny. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu promluví pan Wilmajer. Presidente, bueno, mi compañero de grupo Takis. Děkuji, pane předsedo. Eh, můj eh, kolega z mé frakce již vyjádřil naše stanovisko. Eh, je však nezbytné být jednoznačné, jednoznačný Turecko nesmí nikdy být součástí EU, pokud sever Kypru bude obsazen. Je obsazeno na velké území, je zde 40 tisíc vojáků a tato neustálá kolonizační politika na severu severu ostrova Kypru vede k tomu, že se sem stěhují mnozí eh, nekyperští občané. Toto musíme také chápat jako eh, signál Turecka. Turecko vystupuje jako signál eh, a vysílá signály míru, ale zde brání tomu, aby se uskutečnilo něco zcela jiného. Je to ilegální obsazení Kypru. Toto tento signál je zcela jasný. Eh, my bychom měli administrativně Turecka eh, říci, že s tím nesouhlasíme. Děkuji, Vili. Pan Obermajer na minutu. Dneska dopoledne eh, navrhl pan Kohn Bendit zvláštní věc eh, týkající se hospodářského oživení Kypru. Ostrov by se měl sjednotit a tím se eh, oživí turecké investice na Kypru. Je to tak, že původní turecké obyvatelstvo na Kypru trpí eh, přistěhovalci z východní Anatolie a jak to tedy vypadá na řecké části ostrova problém s paralelní kulturou si můžeme prohlédnout v některých německých nebo rakouských městech. Křesťanské kostely a e, hřbitovy jsou v části obsazené Tureckem takřka zničeny. E, to je potřeba jasně říci. Musíme ukončit přístupová jednání a musíme přestat vyplácet předstupní pomoc, kterou jsme Turecku takřka eh, v miliardách eh, vypláceli a musíme Turecko vyzvat, aby ji investovalo na Kypru. Děkuji. Senora Marieta Děkuji. A nyní má slovo paní Janaku. Děkuji, pane předsedo. Zpráva paní Omen Reuten je velmi vyvážená. Ona je zpravodajkou v této záležitosti již dlouhá léta a ví, jak se Turecko vyvíjí a rozvíjí. Samozřejmě, že došlo k pokroku a že došlo k také k určitému vývoji, nicméně Turecko stále ještě není evropskou zemí. Problém spočívá v tom, že na politické úrovni um, jsou rezervy. Eh, v jiných oblastech došlo k pokroku, ale na politické úrovni je problém s tím, že Turecko stále ještě nepřijalo eh, ankarský eh, protokol. Nestáhlo své jednotky z Kypru, neakceptovalo rozhodnutí Hákského soudu a nyní se nabízí následující otázka. Pokroku, kterého bylo dosaženo, se tento pokrok eh, by se měl odrazit i eh, v zahraniční politice Turecka. Já si myslím, že zatím se tam eh, ne, neodráží. Proto by to mělo být ve vzájemném souladu. Já zastávám zemi, zastupuji zemi, která chce, aby se Turecko stalo eh, součástí Evropské unie. Otázka zní, co proto Evropská unie může udělat sama. Já si myslím, že Evropská eh, komise nemůže jednoduše říci, že tato země se může stát členským státem, pokud eh, neuznává jiný členský stát Evropské unie a určitě bude vyžadovat určitý čas, než se tento problém vyřeší. Ale musíme vytvářet příslušný tlak. Děkuji. Richard Howitt. Pan Richard Howitt. Děkuji vám, pane předsedající. Vítám eh, to, že Evropská komise eh, vítá snahu Turecka přiblížit se eh, tomu, co říká Evropský soud pro lidská práva a přizpůsobit tomu svou legislativu. Ale chtěl bych se ještě vrátit k tomu, že došlo k tomu, že, že trest určitého člověka byl eh, eh, eh, odložen, nicméně ten člověk měl být potrestán za to, že udělal náboženský komentář na Twitteru. Taky bych se chtěla zmínit o odborových právech protože dochází k hrozbám vůči odborům a jejich představitelům. Před dvěma týdny došlo k určité eh, konfrontaci na náměstí Taksin. A je zapotřebí, aby eh, turecká vláda se snažila předcházet eh, takovýmto střetům. Evropský parlament by měl po, pozvat dva představitele turecko-kyperského společenství, aby byli přítomni jako pozorovatelé. A my eh, doufám, že kolegové podpoří eh, ta, tyto body zítra při hlasování. Děkuji, pan Kazak. Jedna minuta. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Chci poblahopřát paní Omen Reuten k vyváženému přístupu ke zprávě o pokroku Turecka jsem si jistý, že evropská perspektiva by měla být katalyzátorem reform v Turecku. A proto my jako liberálové vítáme otevření kapitol 23 a 24, stejně tak jako otevření kapitoly 15 a trváme na tom, aby Turecko bylo začleněno do vyjednávání o dohodách o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi. Je na čase, aby v Evropském parlamentu byly e, turečtí kypřané zastoupeni a aby se mohli takto účastnit, protože je zapotřebí současnili i Evropské e, rady je zapotřebí ukázat, že Evropský parlament se drží eh, v principu jednoty v rozmanitosti. Děkuji. Pan Adam Milan. Pane předsedající, Zpráva, která byla předložena, má kritickou povahu, také ukazuje, že Turecko dokázalo dosáhnout významného pokroku, eh, což umožňuje Eh, otevření dalších kapitol a to si myslím, že je velice důležité, to nejdůležitější. Měli bychom se také zaměřit na ochranu svobody projevu, médiích, náboženských skupin, eh, které mají také mít možnost jednat eh, svobodně. Je zapotřebí stabilizovat situaci, aby mohlo probíhat jednání s kurdskou menšinou otevřeně je zapotřebí chránit eh, práva a svobody. A eh, měli bychom se na Turecko dívat jako na stabilizační faktor v dané oblasti. Pro nás, stejně jako pro Turecko, je životně důležité, aby došlo eh, k nastolení míru v dané oblasti. A Eh, také Turecko by mohlo eh, přinést alternativní zdroj energie oproti eh, Rusku. Proto já vítám další pokrok ve vyjednávání, další spolupráci. Děkuji. Nyní na to pan Darmot. Pane předsedo, zpráva alespoň z části spochybňuje kritéria pro kandidaturu Turecka. Činí tak i jiní kolegové. Já souhlasím. A protože tu jsou zásadní pochybnosti, zásadní otazníky visící nad kandidaturou Turecka, je logické, že předvstupní pomoc Turecka, která činí dohromady 4,8 miliard euro v období 2007 až 2013, by měla být ukončena a to s okamžitou platností. Turecko již je součástí celní unie. A proto naši, naše členské státy, včetně Spojeného království, mohou využívat eh, vzájemných obchodních vztahů s Tureckem. A činí tak. Kromě toho je Turecko členem NATO, to znamená, že některé členské státy mají s Tureckem vojenské spojenectví. To znamená, že my nepotřebujeme, aby Turecko bylo součástí politické unie. Darmus. Děkuji, pane Darmus. No, eh, gracias, Richard. No. Děkuji, Richarde. Zde nebudeme mít eh, modré karty. Sedegard, jedna minuta. Pane předsedo, v návrhu usnesení je uvedeno další pokroky v souvislosti s mm, trhem zaměstnanosti a odborové činnosti jsou požadovány. Tolik citát. To je eh, skutečně velmi slabý výraz. Komise je ve své zprávě mnohem jasnější ve své kritice a sice, že eh, odborová práva jsou potlačována v Turecku. V posledních letech jsme eh, měli celou řadu stávek a demonstrací, které jsme viděli v Turecku, přičemž policie postupovala proti těmto demonstrantům a také soudy. Stále jsou přijímány další zákony, které eh, snižují odborářská práva. To je nepřijatelné. Eh, máme zde pozměňovací návrhy, které jsme předložili k této otázce. Musíme skutečně stanovit podmínku, aby Turecko eh, do držovalo také standard MOP. To je to, co musíme vyslat Turecku. Děkuji. Na jednu minutu pan Filip Kleis. Děkuji, pane předsedo. Je to neuvěřitelné. V roce 2004 bylo rozhodnuto o tom, že budou zahájena vstupní jednání s Tureckem. A je devět let poté jsme stále ještě vyjednáváme. A to i přesto, že jednotlivá jednání byla přerušována, Turecko nedodržovalo dostatečně své závazky a podobně nesmíme hovořit o pokroku, eh, o právě o pokroku v případě Turecka. Zde nevidíme žádný pokrok. Eh, novináři eh, v žaláři je také nevidí. Ani profesoři, spisovatelé, kteří jsou pravidelně ve vězeních. Předevčírem byl Fazil Saj, pianista, rovněž odsouzen k trestu vězení, protože Eh, zesměšňoval islám. Eh, Erdoganová vláda žádá eh, postupovat, tak aby to bylo vlastně namířeno proti Evropské unie. Proto bychom měli ukončit jednání o vstupu Turecka do Evropské unie. Musíme také respektovat názor evropských voličů. Děkuji. A nyní paní Pane předsedo, milí kolegové, Milé kolegyně, ráda bych ještě jednou poděkovala paní zpravodajce, která nám zase ukazuje, jak důležitou roli Evro- eh, Turecko sehrává pro Evropskou unii, nejen z ekonomického hlediska. Není to pouze jeden z našich největších obchodních partnerů, ale také z politického hlediska, protože je to takový můstek do, eh, na Blízký východ do Afriky. V minulých letech eh, Turecko dosáhlo pokroku v mnoha oblastech a ráda bych je vyzdvihla. Jeden z těchto pokroků je reforma soudnictví, protože ta se ubírá správným směrem. Přesto, a to jasně řekl Alexander Lambsdorff, existují i zde velké rezervy. Evropská unie by měla působit jako mentor a pomáhat Turecku ve svém vlastním zájmu. A proto tedy nesouhlasím eh, pouze se zahájením eh, soudních reform, ale také eh, souhlasím s tím, abychom společně volali po nových, novém pokroku v této věci. Eh, jako příklad bych uvedla vyjednávání o kapitole o energetice. Turecko nabízí Evropské unii velmi slibnou alternativu k Rusku. Já si myslím, že někteří si nejsou vědomi toho, jak důležitá je spolupráce mezi Evropskou unii a Tureckem v oblasti energie jakou roli to může sehrát do budoucna. Já si myslím, že jeden z největších, jedna z největších překážek v našich vzájemných vztazích s Tureckem je eh, otázka víz. Já si myslím, že odporuje smyslu celní unie, aby eh, studenti, eh, umělci a další museli pokaždé žádat o vízum, když jedou do Evropské unie. A na závěr ještě jedna prozba. Turecko by Eh, s Tureckem bychom měli nakládat férově, jako s ostatními kandidáty na členství, bez urážek, ale naprosto věcně, eh, tak, jak to Evropský parlament umí a má umět. Děkuji. Minuto, la kol- Děkuji, minuta a půl, paní Kopa. Děkuji vám, pane předsedající. Opět diskutujeme o zprávě o pokroku Turecka a opět zdůrazňujeme významnou úlohu Turecka pro blaho a bezpečí Evropské unie, velký potenciál hospodářského růstu a také potenciál pro energetické dodávky do EU. Ano, je pravda, že tato země má významný potenciál eh, být prostředníkem v regionu a s Evropskou unii potenciálně je to eh, velmoc. Včera eh, eh, se čtyřmi F-16 stíhačkami porušila mezi Chiosem a Samosem vzdušný prostor. To je každodenní praxe Turecka. Je to každodenní realita pro obyvatele řeckých ostrovů. Tato země stále ještě svým občanům nedokáže poskytnout občanům svobodu projevu a další základní lidská práva. Evropský parlament letos opět žádá Turecko to, co má udělat a co by mělo být zcela samozřejmé neboli zlepšit e, bilaterální vztahy se sousedy a dodržovat lidská práva. Turecko už nemá žádnou mluvu. Děkuji, pan Mandalen. Voorzitter, vorige maand Pane eh, předsedající, děkuji. Minulý měsíc turecký ministr žádal Turecko, aby se eh, vrátilo. a co to znamená ve skutečnosti? Přemýšlíme teď o právní bitvě Erdogana proti některým klášterům v Turecku je tu trvalá nejistota pro křesťany žijící eh, v Turecku. Jejich eh, kostely byly přeměněny v mešity, mnozí eh, se mm, přestěhovali, například v Izmiru se to stalo. A to se také chystá v Istanbulu. Už to bylo ohlášeno církvi v Istanbulu. Můžeme-li tedy dosáhnout nějaké dohody mezi Erdoganem a PKK, bylo by to dobré, protože jinak dojde k zásadním problémům pro e, lidi žijící na, na jihovýchodě země. Osnou se mezi dvěma ohni. Rada komise by toto měla eh, řešit při rozhovoru s Tureckem. Jedna minuta, pan Matteo Salvini. Děkuji vám, pane předsedající. Je zjevné, že Turecko nemůže být a nikdy nebude eh, evropskou zemí z hlediska historie, kultury, respektování lidských práv, ekonomiky, respektování ženských práv, náboženských menšin, etnických menšin, jazykových menšin. Evropský parlament hovoří každou čtvrt hodinu o lidských právech. A teď mě doříká, že plyn, energetika mají větší váhu než nedostatek respektu k lidským právům. Já bych se styděl, kdyby něco takového měl říci. Pokud má být Evropa chápána jako supermarket, který dává eh, slevy, kde se nakupuje, prodává a směňuje, dobře, tak můžeme Evropu rozšířit na celý svět, pokud si někdo myslí, že to tak je. Eh, bohužel to eh, není na úrovni PDL Eh, jako že by to byla Evropa, která bude respektovat eh, práva, která bude hrdá, která bude sjednocená, tak potom nemůže Turecko být její součástí. Můžeme ještě 20 let jinak vést každoročně eh, tento, tento diskurs o kusu země, který nikdy nemůže být Evropou. Na minutu, pan Klute. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, od konce roku 2012 sledujeme historický mírový proces mezi PKK a tureckou vládou šance jsou dnes veliké a mnohem větší než kdy jindy, že bude ukončen konflikt, který je krvavý již po 30 let a který vyžádal tisíce obětí. Příliš dlouho se turecká vláda snažila eh, tento problém řešit násilně a je dobré, že obě strany konfliktu nyní začínají přemýšlet jinak. Apel ke kurdskému novému roku byl takový, že Čalán ukázal, že je na čase ukončit boj, že je zde hodina usmíření. A Evropa by neměla pochybovat o tom, že tento mírový proces podporuje zcela a nedílně. Evropa by tureckou vládu měla podpořit, aby využila zkušeností mírových eh, řešení jinde. Zároveň však také hovoříme v turecké právě o PKK jako teroristické organizaci. Pomáhá to v dnešní mírové fázi? Nebylo by snad lepší eh, zde verbálně se po, vyjadřovat poněkud jinak? Děkuji. Jedna minuta a půl, pan Valenca. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Minulý týden turecký parlament přijal legislativu ohledně boje proti terorismu. To je pozitivní a je nutné tuto situaci ocenit. Jde o zlepšení turecké legislativy a přiblížení k evropskému právu. Je to také určitý pokrok ohledně eh, respektování základních eh, práv v Turecku. Víme však, že i nejlepší zákony nezajistí eh, bezpečnost a lidská práva bez toho, aby tato legislativa byla příslušně vykládána. Pane Sají, pianista, byl odsouzen soudem v Istanbulu kvůli komentáři na Twitteru, eh, komentáři religioznímu Mnozí novináři jsou rovněž odsouzeni kvůli takovýmto postupům. Evropský parlament by měl tyto procesy sledovat a sledovat vše, co se týče svobody médií a svobody vyjadřování. Jsme velmi rádi, že tento čtvrtý legislativní balíček reformuje tureckou justici. Je to pokrok pro základní práva, lidská práva. Respektování nové legislativy je klíčovou otázkou. Eh, pan Sofokleus, minuta a půl. Ano, opět diskutujeme o přístupovém jednání s Tureckem. Skutečně je na čase, abychom vše položili na stůl celá jasně, abychom řekli, co nás sjednocuje, kde máme určité závazky. Musíme však také říci, co je nutné udělat. I tady již máme určitá stanoviska. Turecko je důležitým partnerem EU, ale Turecko také musí respektovat Evropskou unii a to v praxi. Takový je předpoklad pro členství v eh, evropské rodině. Turecko Turecko musí učinit eh, kroky, které by demokratizovaly eh, zemi a je nutné také říci, kde je toto zatím nedostatečné. Nemůže se stát eh, členem dnes. Svoboda médií, svoboda vyjadřování, kurz novináři, kteří se zasazují za svobodu, jsou i nadále pro následování. Také rovnoprávnost mužů a žen je něco, co v Turecku neexistuje. Invaze v Kyperské eh, republice je rovněž ještě eh, realitou. Eh, jsou zde provokativní vyjádření, která jsou nepřijatelná na úrovni turecké vlády. Takové, taková slova by měla být stažena. Prezident Gül hovořil o Kyperské republice v roce 2012 a říkal, že tato země si nezaslouží jednotu se je řečeno, že Kyperská republika neexistuje v EU. Je toto respekt členského státu EU a EU jako takové? Je toto akceptovatelné pro jakoukoliv zemi? Turecko nemá budoucnost v Evropské unii, pokud se i nadále bude chovat Eh, jako blázen. Řečník je přerušen. Minuta a půl eh, paní Teokarus. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě chápu, že bylo velmi obtížné sepsat tuto zprávu o tureckém pokroku. Já vím, jak to pro paní zpravodajku bylo těžké. Musela přijímat kompromisy, protože zájmy jsou rozličné a často ve vzájemném rozporu. A kromě toho eh, je to tak, že se nevždy uplatňuje eh, mezinárodní právo, ale někdy eh, využíváme vlastních zájmů. Jsou tu překážky na cestě Turecka do Evropské unie a já bych k tomu rád řekl svoji pozici, protože pocházím ze země, eh, která je obsažena tureckými silami, tureckými jednotkami. Nyní se říká, že eh, tady v Evropském parlamentu by měli být pozorovatelé z turecké části Kypru. Já si myslím, že eh, Ankara se snaží dostat jsem pozorovatele z neuznaného státu. Mohou se tu účastnit jako pozorovatelé, ale musí zastupovat Kyperskou republiku. A mít stejná práva a povinnosti. Pokud Turecko má vstoupit do Evropské unie, musí přijmout AKY, musí přijmout mezinárodní právo veřejné, musí uznat Kyperskou republiku a nesmí ohrožovat Kypr a Řecko a nesmí říkat, že otázka Kypru otázku Kypru um, může řešit pouze na základě vlastních zájmů a ne na základě eh, komunitárního práva a veřejného práva veřejného. Já si myslím, že Některé otázky bylo Turecko ochotno akceptovat, ale víte zcela jasně, jakou pozici má k otázce Kypru. Jsou tu určité výhrady, pokud jde o zprávu paní Omen Reuten, přesto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom hlasovali pro, protože eh, jsme si vědomi toho, že měla velmi těžkou práci. Děkuji. Eleni, eh, hay un, un, un kolega. Eleni, je tu kolega který žádá o modrou kartu. Pan kolega Štegler, chce se tě na něco zeptat. Souhlasíš? Por. No, no, si. Paní kolegyně, před chvílí bylo řečeno, že Turecko by mělo eh, mít stejné zacházení jako jiné kandidátské země. Otázka zní, jestli už existovala kandidátská země, která zamítala existenci jiné členské stát, jiného členského státu, negovala jeho existenci, okupovala polovinu jeho území. Existovala kandidátská země, která jednu z nejhorších eh, genocid historie, genocidu na Arméncích odmítala. Teprve pokud odpovíte na tuto otázku, můžeme se bavit o tom, jestli zacházíme se všemi kandidátskými zeměmi stejně. Děkuji. Sigura, sigura i Turkia polavání mě z Ano, samozřejmě, že Turecko má privilegovanou pozici. Ne, všichni jsou ochotni to pochopit. Samozřejmě, že Turecko se nedrželo mnoha ustanovení, mnoha pravidel, která mělo podle Turecké unie, eh, Evropské unie plnit. Například nepřijalo ankarský protokol, ale Turecko i nadále s Evropskou unii hovoří, přesto, že neakceptuje eh, Kyperskou republiku a podrývá pokusy Kypru využívat zásoby zemního plynu a ropy k Perské moři. Já bych chtěla položit, nebo chtěla jsem položit stejnou otázku panu komisaři. Myslím si, že se musíme podívat na práva a hodnoty Evropské unie. Nemůžeme používat argumenty Ruska a Turecka. Prosím. Uh, dear Pane předsedající, především bych ráda poblahopřála paní zpravodajce Omen Reuten a poděkovala panu Obiolsovi, stínovému zpravodaji za naši politickou skupinu, za dobrou práci. Zpráva podporuje otevření pěti kapitol vyjednávacích s Tureckem. To je samo o sobě známkou, že v Evropském parlamentu se skutečně přejeme pokrok v našich vztazích. Zpráva také jasně identifikuje oblasti, v níž ještě zapotřebí mnohé vykonat. Je to eh, urgentní eh, potřeba mít eh, zákony proti nenávisti a v dalších oblastech. V letošním roce zpráva hovoří nejen o tom, že zapotřebí kritizovat, ale také se uznává, že pokud si Turecko opravdu přeje přeje a my si také přejeme další pokrok, musíme se pustit seriózně do vyjednávání. Pokud chceme podpořit skutečně sjednocení ostrovu Kypru, musíme napomáhat k tomu, aby turečtí kypřani se účastnili tohoto demokratického procesu. Takže si myslím, že je velmi dobrý nápad podpořit pozměňovací návrh žádající předsedu parlamentu, aby se zaměřil na možnost toho, jak turecké kypřany mít jako pozorovatele v parlamentu. Děkuji. Děkuji. Slovo má na minutu a půl pan Danjean. Monsieur le Président, d'abord je voulais féliciter. Pane předsedo, chtěl bych nejdříve poblahopřát se pravodajce za eh, vyrovnanou zprávu v tak obtížné situaci. Vztahy mezi EU a Tureckem eh, jsou určitou rovnicí, ve které není možné pokrok tlačit bez toho, aby tento pokrok vedl k přijetí. Víme však, že tato perspektiva přistoupení je problematická pro mnohé naší země, pro mnohé politické eh, názory a také pro Turecko jako takové. Víme tedy, že takováto integrace není konsenzuální. Přesto však si položím otázku ohledně otevření projednávání pěti dalších kapitol kapitol. Tak, jak bylo řečeno, je to politický signál. A samozřejmě, že otevírání kapitol umožňuje využít pár v určitých delikátních oblastech, o kterých se bude vyjednávat. Ale předtím, než budeme vyjednávat o obsahu, vysíláme signál určitého ocenění Turecka, ale já nevidím, co vede v, ze strany Turecka k takovému to ocenění. Podívejme se na postoj Turecka vůči kyperskému předsednictví. A dále také eh, veřejné mínění eh, má má dojem, že postupujeme mechanicky, ale my bychom měli postupovat velmi citlivě v přístupové otázce, nejenom tedy v turecké otázce, ale také v otázce jiných členských států. Děkuji. Minuta a půl paní Somer. Pane předsedo, i já bych chtěla poblahopřát a poděkovat zpravodajce za zprávu, která je dobrá. Vím, jak je obtížné eh, takovouto práci učinit. Text usnesení je celkově dobrý, ale některé obsahové otázky se mi přeci jenom nelíbí. Zahájení pěti nebo šesti kapitol vyjednávání eh, je nepřiměřené ohledně situace v Turecku a také ohledně postoje Turecka vůči EU. Celá léta kritizujeme nedostatečné reformy. I zde jde o porušování lidských práv a omezování základních svobod. Je to tedy vlastně zpráva o eh, kroku zpět. Turecko nám zároveň ukazuje, že Evropskou unii v celku válku neuznává. Konfrontace a konfrontační politika se vyjádřila také v jednání vůči eh, kuperskému eh, předsednictví a eh, pro Turecko uznává Evropskou unii složenou ze 26 států. To je neakceptovatelné také odkládání readmisní dohody a předkládání dalších podmínek vede k dalšímu nátlaku a snaze o liberalizace vízové politiky. Turecko je hospodářsky a zahraničně politicky velmi důležitým partnerem, ale dokud země politická Kopenha, kodaňská kritéria nesplňuje, dokud se země vyvíjí vlastně směrem zpět, pak ani kapitoly 23, 24 nemůže být uzavřena. Eh, jinak bychom zde měli papírového tygra, eh, který nemá žádnou životnost. Zkušenosti ukazují, že eh, není vhodné hovořit o eventuálním nabuku a tím prodat evropské hodnoty. Děkuji minuta a půl, pan Lisek. Děkuji pane předsedající. pane... vám, pane Pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, také chci e, poblahopřát paní e, Omen Reuten k této velmi dobré zprávě, tak jak já se na to dívám. Je to velice složitá e, tematika a já si myslím, že se s ní vypořádala velice dobře, protože nevím, kdo by to udělal lépe než vy. Ale když se podíváme na skutečnou podstatu věci, a odborníci a experti eh, se na to podívají, mají různé názory, stejně tak mezi politiky jsou různé názory. U nás eh, v Polsku podporujeme potenciální vstup eh, Turecka do Evropské unie. A já bych byl pro postupující vyjednávání o přistoupení a myslím, že na základě odblokování bychom mohli postupovat dál, mohli bychom vyjednávat v dalších kapitolách a měli bychom to učinit především proto, abychom kolegům v Turecku ukázali, abychom ukázali hm, politikům, vládě a parlamentu v Turecku, kde spočívá problém, kde možná politiky ještě nejsou správné. Mám totiž ten pocit, že turečtí politici by pochopili, jaké detaily je zapotřebí změnit a napravit. Samozřejmě, že situace na Kypru je nepřípustná a je zapotřebí se podívat na to, jak toto vyřešit a musí být naše priorita. Minutu a půl, pan Posolt. Prezident. Vážený pane předsedo, já nechápu eh, to, že pan Zahradil sympatizuje s regionální velmocí. Český národ s nimi učinil špatnou zkušenost a vznikla také myšlenka federalismu. Federalismus, který z malých učiní trochu větší a z větších trochu menší. Kdo chce mít v Evropě federaci, nemůže být pro vstup velké periferní okrajové země. Já si myslím, že partnerství, těsná spolupráce s Tureckem je pozitivní a, já, a zároveň říkám, že zpráva paní Omen Reuten je vyvážená. Říkám, že musíme otevřít uh, kapitoly, které uh, se týkají partnerství, ale ne ty, které se týkají vstupu, protože to by bylo mylné. Uh, Turecko se vnímá jako regionální velmoc. Jde to dokonce na Balkáně tak daleko, že země jako Albánie a Bosna, eh, země jako Balka, Albánie nebo Bosnu nutí přepisovat učebnice eh, dějepisu. Turecká doba musí být líčena ideálně idylicky. Masivně se vměšuje do vnějších záležitostí dalších zemí prostřednictvím velvyslanců. Já si myslím, že takováto neoosmánská zahraniční politika není přijatelná. Turecko je důležitý partner, důležitý partner pro Evropu, ale nemá to být ani členská země Evropské unie, ani regionální velmoc. Děkuji a nyní pan Mian, prosím. přístupovém procesu se Turecko právě snaží provést politické reformy, které by měly vést modernizaci země, podobně jako jiné země, které již nyní jsou členské, členskými státy Evropské unie. My zítra budeme hlasovat o zprávě paní Omen Reuten, která vybízí tureckou vládu k tomu, aby v tomto reformním procesu pokračovala. To znamená, že je potřeba přijmout novou uh, ústavu. Já nekritizuji zahájení a otevření kapitálu kapitoly číslo 20, 22 regionální eh, vývoj eh, je možno hovořit o otevření kapitoly 15 energetika. Myslím si, že spolupráce mezi Evropskou unii a Tureckem v oblasti energetiky je velmi důležitá. My jako Evropané eh, si musíme diverzifikovat zdroje energie a musíme pomýšlet také na transitní cesty. Z geografického hlediska má Turecko strategický význam při diverzifikaci energetických eh, dodávek. Musíme si také uvědomit, jaký význam Turecko sehrává, eh, pokud jde o toky migrantů. Já velmi lituji toho, že nedošlo eh, k přiblížení turecké politiky, vízové politiky ke komunitární vízové politice. Já si myslím, že Stejně důležitá je i zahraniční politika. Je to důležité jak pro Evropskou unii, tak pro Turecko. Eh, v jižní oblasti ve vztahu k arabským zemím je to zásadní, protože jsou to naši sousedé, kteří právě prožívají revoluční přerodovou dobu a my musíme eh, všechno slaďovat, tak aby naše politika byla vyvážená mezi Tureckem a arabskými zeměmi, abychom tedy všude zajišťovali stabilitu a blahobyt. Děkuji. A posledním řečníkem je pan Petele, který promluví na minutu a půl. Děkuji. Pani, gospod předsedující, gospod komisár, kolegice in kolegi. Zbrán... Děkuji vám, pane předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci, pane komisaři. Ke zprávě paní Omen Reuten bych chtěl říci, že pokrývá pokrok Turska a že uznáváme, že tato zpráva je vyvážená. Vítá pokrok eh, a eh, upozorňuje na to, že v některých případech, ve čtyřech případech, že máme určité obavy, něco kritizujeme, na něco upozorňujeme a eh, také konkrétně uvádíme, že by bylo dobré posílit eh, dialog eh, v Turecku. Dobře víme, co, eh, by, co je třeba kritizovat. My vyjednáváme a nehledě na naše rozdíly v mínění, myslím, že je rozumné, abychom otevřeli další kapitoly, abychom spolupracovali ve vzájemném zájmu, zejména s ohledem na zahraniční společnou politiku a energetickou politiku. Potřebujeme dobrou vůli. Nepotřebujeme na to žádné nové smlouvy. Děkuji. Aloizi. To byl tedy poslední řečník zapsaný. Přejdeme k postupu každý AI pro nezapsané řečníky. A jako po každé je tu celá řada žádostí, více žádostí, než kolik můžeme poskytnout času. Já se budu snažit ze všech sil, abychom to dokázali splnit v určeném čase ale prosím mějte na paměti, že budu velice přísný. Hned po uplynutí minuty vám budu muset obrat mikrofon jako první. Pan Mikulašik. Pani Korhola. Um, vuonna 2005 en äänestänyt Turkkia. V roce 2005 jsem nehlasovala pro eh, členství Turecka kvůli velikým problémům s nacionalismem v Turecku a eh, otázce zákona o uražení eh, To je Například zákon, článek 231 k němuž došlo, je třeba mít na paměti reformy, které byly provedeny a také hospodářské snahy Turecka kdykoliv eh, Turecko splní nějakou reformu, dává se hned eh, do eh, dalším. Je upozorňujeme na další reformy, kterých je zapotřebí. A myslím, že to je poněkud ponižující a že to nějak nestimuluje dál. Ehm, dostatečně nehovoříme o pozitivním vývoji v Turecku. Viděli jsme, jak pozitivní úlohu hraje Turecko v Sýrii například. A ráda bych poblahopřála Turecku k tomu, jak pokračuje v mírovém procesu. Děkuji, paní Papadopoulou. Pane předsedající, pan Zahradil a pan Konbendit, zdá se, že ignorují, že Turecko je kandidátskou zemí a stále legálně okupuje 37 území Kypru pod mm, více než 30 let a tím porušuje mezinárodní i evropské právo. Ještě jednou vám připomínám, že zapotřebí Turecku dát jasné sdělení. Pokud chce přistoupit do EU, musí plnit všechny své povinnosti vyplývající z lidských práv, ekonomických a dalších povinností, že musí implementovat Ankarský protokol, uznat Kyperskou republiku, jedno, jednu, jedno občanství, jednu státní suverenitu. Je nepřijatelné hovořit o pozměňovacích návrzích a hovořit o e, turecko-kyperských pozorovatelech, eh, pokud dochází k porušování mezinárodního evropského práva. Thank you.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 Je zcela nepochybné, že vzhledem ke zprávě o Turecku byly zaznamenány pokroky v demokratické oblasti, v oblasti soudnictví, v ochraně lidských práv a práv žen. Přesto však musíme říci, že to je malinký krok ku předu. Evropská unie musí podpořit Turecko, aby šlo touto cestou, protože zde jsou ještě další oblasti, kde radikální reformy jsou nezbytné. Je to pozitivní vývoj v ústavní oblasti a doufáme, že konkrétně budou učiněny také kriky e, e, v zlepšení ústavy. Je nutné přesně oddělovat státa a e, také církve. Zde vidíme pozitivní vývoj také na úrovni Evropské unii. Zahajují se jednání o nových kapitolách.

proč vlastně Turecko chce přistoupit do EU? Já si myslím, že chce mít prospěch z finančních prostředků rozdávaných EU, jako mnozí předtím. Z relativně chudé země bych tedy očekával, že e, bude některým z nejchudších občanů e, poskytovat takto i možnost e, stěhovat se do Evropské unie, protože máme politiku eh, otevřených hranic. Pokud eh, Turecko přistoupí k EU, můžeme očekávat, že velké množství osob z Turecka bude cestovat například do Velké Británie, do, eh, aby mohli pracovat nebo získat příspěvky, jako mnohí, mnozí před nimi. Je zapotřebí, abychom si uvědomili, že konzervativní um, liberální a liberistická strana eh, musí také se vypořádat s tímto aspektem masivní imigrace, pokud přistoupí Turecko. Děkuji, pane Batene. Pan Trianta Flides. Pane předsedající, vzhledem, že se, vzhledem k tomu, že se hovařilo ve prospěch eh, přítomnosti eh, turecko-kyperských pozorovatelů nebo možnosti eh, kapitálu zaměřeného na energetiku. Proč se mm, nehovoří o tom, že to principy by, by eh, poškozovaly například princip suverenity a eh, jednoty mm, národů? Proto tedy není možné umožňovat vstup kapitálu do energetiky, pokud daná země pošlapává komunitární právo a právo z Evropské unie, zemí Evropské unie. Co se týče reprezentace eh, turecko eh, pozorovatelů, to eh, může ve skutečnosti podpořit myšlenku dvou státí na kyperském ostrově. Turečtí občané na Kypru se mohou účastnit voleb. Děkuji, pan Bronz. Turecko samozřejmě eh, zneužívá lidská práva. Například akademika stíhá za jeho názor. A eh, nechce uznat, že eh, vybění Arménů v roce 51 bylo genocidou. A vidíme, jak vypadá tedy zákon. Lidé, například Francie, Francie také stíhá za názory, takže možná nakonec Turecko by sem ještě patřilo. Turecko eh, by mělo být eh, spíše více evropské než méně evropské, ale Turecko není eh, evropské už z důvodu geografie, historie a kultury. Nebuďme nadšenci pro Evropu. Mějme na paměti, že tato země stále ještě opakuje skoro 40 Kypru a proto by vůbec nemělo být zvažováno její členství v EU. Děkuji. Kolegové už tu nevidím pana Melcera, který také žádal o slovo a proto um, jsme ukončili toto první kolo Catch the Eye a přejdeme k posledním projevům k této rozpravě. Jako první za komisi promluví pan komisař File. Thank you very much, uh... Děkuji vám, pane předsedající, paní ministrině, vážené poslankyně, vážení poslanci. Není poprvé, kdy mám to privilegium účastnit se takto důležité rozpravy v Evropském parlamentu. Mohl bych proto jako úvahu promluvit o dvou následujících bodech Rád bych se s vámi podělil eh, o tyto dva body. Tato rozprava jasně ukazuje, že právě v této době bychom těžko dosáhli plné jednoty mezi námi ohledně tureckého členství v EU. A je to obtížná otázka, skutečně těžká. Jak se eh, dnes rozhodnout, jaké, jaký úsudek přednést? Protože před mnoha lety bylo zahájeno vyjednávání o přistoupení z mnoha důvodů, jsme ale stále na počátku vyjednávání. Ze 13 kapitolů, které byly otevřeny, jen jedna je uzavřena. A další eh, nebyly otevřeny, ale jsem si jist, že nastane ten čas a je zapotřebí, abychom na tom pracovali. Přijde tedy čas, kdy budeme v situaci, kdy budeme moci přednést takovýto úsudek. A na jedné straně tedy uvidíme eh, Turecko, které eh, prošlo všemi 35 eh, kapitolami a plní své závazky. A na druhé straně uvidíme komisi poskytující mm, členské státy, poskytující hodnocení o dopadu tureckého členství v EU. Myslím proto, že prioritou není teď, abychom se zaměřili na hypotetickou otázku právě v tuto chvíli. Eh, až budeme mít všechno v ruce na konci celého postupu. Eh, Koncentrujeme se raději na proces jako takový, na jeho důvěryhodnost. Důvěryhodnost celého postupu musí být patrná ze dvou stran jak na evropské straně, tak na, nebo straně Evropské unie, tak na straně turecké. Eh, ze strany turecké ví, víte, se jedná o to, zda dochází k reformám. Co byste očekávali od kandidátské země? Dá se očekávat, že musí projít nejen 35 kapitolami, ale všemi závazky, které se reflektují v těch 35 kapitolách, aby se mohla stát zemí EU. Jiný způsob eh, neexistuje. Jedině pokud sdílí všechny hodnoty, které se k nám vztahují. A důvěryhodnost z naší strany v tom smyslu, že před eh, několika lety jsme se rozhodli o, to, jak, o tom, jak budeme postupovat, jak bude tento celý proces eh, řízen. Takže se těmito pravidly budeme řídit a nebudeme je měnit v průběhu hry. Protože to je jediný způsob, jak zajistit, že buď nadále budeme, nebo staneme se skutečným kritériem pro turecké reformy. Všichni mluvíme o potřebách reform v Turecku. mohou mít spoustu reform a Evropská unie se může angažovat silným způsobem. Druhá poznámka se týká pozitivní agendy, o které diskutujeme už od Loňska. Fungovalo to. Fungovala, protože do velké míry eliminovala eh, to takzvané my si zasloužíme. A to jsem často slýchal od eh, tureckých partnerů v předchozí době. také přinesla celou řadu pozitivních prvků, o kterých se zmiňujeme. A předsednictví také o nich hovořilo, paní ministrině je zmiňovala. Teď je důležité, abychom tyto body, o nichž hovoříme, spojili a vytvořili hnací sílu k dalšímu úsilí, angažovanosti, aby vyjednávání o přistoupení se dostala zpátky do pohybu. A aby tento proces byl skutečně udržitelný, protože to je jediný způsob, jak Turecko přivést blíž k Evropě. Na základě hodnot eh, státního právu, eh, právního státu a základních svobod. Pane komisaři, děkuji vám. Ukončíme tuto rozpravu eh, představitelkou předsednictví, paní Creighton. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala poslancům za tuto velmi komplexní vyčerpávající diskuzi. Já si myslím, že tato diskuze jasně ukazuje, že proces vyjednávání získal na dynamice a že motivuje Turecko k politickým i ekonomickým reformám. Je to ta nejlepší cesta směrem vpřed a já si myslím, že bychom na ní měli setrvat, že bychom měli i nadále vyzývat Turecko k tomu, aby přijal, přijalo zásadní reformy. Já jsem eh, ve svém úvodním vstupu zmínila oblasti, kde je potřeba provést reformy, nebudu to opakovat. Vím, že několik poslanců se k tomu ve svých příspěvcích vracelo. V usnesení je také zdůrazněno, že obě strany mohou z pokroku vyjednávání mnoho získat mohou získat z ekonomických a politických reform, které budou eh, v Turecku provedeny. Já si myslím, že předsednictví společně se členskými státy a s komisí činí všechno, eh, co je v jejich silách, tak, aby abychom dosáhli pokroku, abychom dosáhli jakéhosi průlomu eh, ještě do konce našeho pololetí, našeho předsednictví. Dovolte mi, abych na závěr připomněla, že v posledku je tomu tak, že záleží na ochotě a schopnosti Turecka postupovat vpřed. To určí ten, eh, to tempo reform. To znamená, že nyní je to skutečně na Turecku. Benchmarky, kritéria, eh, všechna, vše, celý ten systém je eh, rozhodující. Pokrok ve vyjednávání je podmíněn reformami ale také politickou odvahou a rozhodnutí na straně tureckého vedení. My budeme celý proces pečlivě sledovat a podporovat. Na závěr mi ještě dovolte, abych zdůraznila, že Evropský parlament je zvlášť důležitý při eh, formulování tohoto politického procesu, protože se snaží angažovat obyvatele na eh, straně Evropské unie i na straně Turecka a tato angažovanost občanské společnosti je totiž klíčová pro celý přístupový proces. A to musíme zase znova zdůrazňovat. Děkuji tedy poslancům za velmi plodnou diskuzi, děkuji vám všem za zprávu, za práci, kterou jste eh, odvedli a děkuji především paní zpravodajce. Gracias, señora ministra. Děkuji, paní ministrině. A tím můžeme uzavřít rozpravu k tomuto bodu. Máme, obdrželi jsme návrh usnesení. Ehm, od výboru pro zahraniční záležitosti hlasování se koná zítra v 11 hodin 30 minut. Nicméně, než opustím tento bod, rád bych ještě eh, poblahopřál paní Omen Reuten, co by zpravodajce